Cari colleghi, possiamo cominciare. Vážení kolegové, můžeme začít. Ty máš italštinu. Naše odpolední zasedání eh, začíná. Eh, dnes se budeme zabývat eh, zprávou o energetickém plánu do roku 2050. Předám slovo rovnou Kolegyně Cavene. děkuji. E, já také děkuji. A děkuji také stínovým e, zpravodajům a všem ze sekretariátu za jejich e, příspěvek. Na poslední schůzi, kterou jsme měli se stínovými zpravodaji, jsme diskutovali na čtyři až pět témat. A byla to ta témata, o kterých se eh, diskutuje i mezi zpravodaji. Prvních deset odstavců se zabývá různými tématy, eh, většinou velmi těžkými. Eh, my jsme prodiskutovali právě těchto deset odstavců se stínovými zpravodaji a dříve nebo později bychom měli vědět, jaký bude harmonogram, jaký bude plán našich prací ohledně této zprávy. Nyní se tedy soustředíme na ty body, které se týkají toho, na čem se tito zpravodajové shodli. Prvním bodem jsou cíle. Jsme u odstavce 3. Odstavec 3, 3 eh, má následující znění. Jsme dospěli eh, k tomu, že existují tři cíle. Tři cíle pro eh, infrastruktury, pro účinnost energetickou a pro obnovitelné zdroje. Samozřejmě my to máme na paměti, ale dospěli jsme potom ke znění, které Eh, dává možnost i jiným technologiím, eh, které doufejme budou ještě upřesněny nebo které třeba budou ještě vynalezeny v časovém horizontu během toho, co budeme diskutovat o této zprávě. Tak eh, je tady další bod. A zde je potřeba najít správnou formulaci tohoto odstavce 3. Jsme všichni rádi a přijímáme rádi cíle komise, ale nejsou to jediné cíle, které máme na mysli. A myslím si, že jsme vám poslali tu formulaci a potřebujeme pochopit, zda přijmout tuto formulaci, která, na které se víceméně všichni shodneme. A potom je další otázka. Všechny scénáře, které komise eh, zkoumá, Eh, jsou eh, četné, ale není tady scénář maximální účinnosti v kombinaci s eh, velkým použitím obnovitelných zdrojů. Takže požadujeme po komisi, aby zhodnotila i takovýto scénář, aby ho vzala v potaz. A dalším bodem ještě je toto. Musíme pochopit, zda tato zpráva má být orientovaná pozitivně směrem k, jednomu, k jedinému scénáři. A zde můj návrh je, abychom takto nečinili. Máme eh, před sebou čtyři desetiletí. Toto je dočasný rámec, čili eh, nemůžeme se soustředit pouze na jeden jediný scénář, na jeden jediný směr, protože nikdy nevíme, co bude, nevíme, eh, k čemu dojde, k jakým eh, různým objevům dojde, geotermickým zdrojům energie a tak dále. Budou zde eh, možná nějaké nové zdroje eh, obnovitelných energií, které budou velmi účinné, čili Bůh ví, možná, že někdy se dostaneme tímto způsobem k energetické nezávislosti. Čtvrtým bodem je následující. My se blížíme modelu energetické závislosti mezi členskými státy. Čili musíme podpořit veškeré mechanismy spolupráce, které eh, již eh, jsou svým způsobem naznačeny ve směrnici daných zdrojích. A nebo eh, musíme vzít v potaz jiné mechanismy, například jiné propojovací sítě s novými zdroji energie, které možná budou teprve objeveny, nebo možná už existují v Evropě. tyto eh, mechanismy, tyto sítě budou potom použity k tomu, aby se propojila sever a jih Evropy eh, a východ a západ Evropy. Diskutovali jsme také postupně, jak jsme přijímali ten model té vzájemné závislosti energetické, diskutovali jsme o tom, že bychom mohli přijmout European Support Scheme for Rest. To je něco, o čem se již hovoří v jednom odstavci. A hovoří se o tom ve zprávě Rolf o obnovitelných zdrojích. A i, jelikož hovoříme o vzájemné závislosti, a tak uh, musíme hovořit i o evropském systému podpory. Takže samozřejmě dáváme i určitý e, signál k integraci vnitřnímu, vnitřního trhu, ke kterému by mělo dojít do konce roku 2014, co se týče elektřiny a přírodního plynu. A e, chceme také, aby e, byla vyjasněna rola EESAR. To jsem chtěla říci. Nevím, jestli jsme tedy vypracovali lepší rámec všech pozměňovacích návrhů. Nevím, jestli je to pozitivní pohled na všechny pozměňovací eh, návrhy a na všechny diskuze, co jsme měli se stínovými zpravodaji, ale myslím si, že ty body, o kterých jsem se zmínila, jsou opravdu zásadní. A buď se na nich shodneme, nebo se na nich neschodneme. A opakuji, na poslední schůzi vyplynulo, že jistě bude možné e, dojít ke schodě mezi námi a jistě se shodneme i na způsobu postupu, způsobu práce. A jistě dospějeme k vypracování textu, který bude koherentní a který bude pozitivním rámcem a bude přispívat k tomu, co chceme, aby fungovalo v Evropě na úrovni energie. Chceme, aby situace byla předvídatelná, abychom měli realistický obraz a abychom měli obraz zcela jasný. A vzhledem k tomu, jaké cíle jsme si vytyčili, a, nebo které si ještě e, vytyčíme, protože určitě nějaké nové e, cíle vytyčeny budou v závislosti na tom, co bude objeveno v Evropě. Děkuji. Děkuji kolegyně Cavele a nyní kolega Freud. Danke, Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vážené kolegyně, ze všeho nejdříve chci skutečně poděkovat paní zpravodajce. To děláme sice po každé, ale já to tentokrát činím skutečně rád, protože Práce, kterou odvedla, byla skutečně výjimečná. Byla tam celá řada setkání, mnoho různých přípravných zasedání a jednalo se o pokus združit eh, všechny ty názory do jednoho. A to u tohoto tématu nebylo vůbec jednoduché, protože jsou různé politické přístupy. A já bych chtěl hned na začátku si paní předsedkyně, že bychom měli paní zpravodajku podpořit a měli bychom se pokusit najít kompromisy. Když samozřejmě u nějakých zásadních témat máme rozdílné názory, tak můžeme přece mít dva různé kompromisy. Já nevím, zda eh, lze vždy pokrýt názor třeba celé politické frakce u takovýchto napí- napínavých témat jako eh, energetika. Eh, můžou být různé názory v rámci jednotlivých frakcí a otázka je, zda by kolegové neměli mít možnost hlasovat tak, jak chtějí. Myslím si, že tedy když kompromisy uděláme skvěle, ale když budou dvě nebo tři otázky, kde to nejde, tak eh, musí být možnost hlasovat i jinak, eh, tak aby bylo možné zohlednit ty eh, návrhy, jak jsou předloženy. Dále. Souhlasím s, panou, s paní zpravodajkou, že jeden z napínavých bodů je například otázka, zda jsme skutečně v pozici dlouhodobě precizně předvídat, jak se věci vyvinou. Když se podíváme na energetiku a klimatickou politiku posledních let, nejsem si tím vůbec jist, tedy tím, zda jsme měli správné předpoklady a zda jsme správně rozhodovali, protože tak účinné to vše, co bylo rozhodnuto, zase taky nebylo. Eh, takže možná by to chtělo být i trošičku zdrženlivější, trošičku omezenější v té politice. Já si myslím, že eh, není potřeba vždy zachraňovat celý svět jedním rozhodnutím za pět minut. Jde o to dělat věci po kručkách. A když tedy hovoříme o závazných cílech, kolik jich máme mít, to je velmi důležitá debata. Já jsem upřímně řečeno dosti skeptický, pokud jde o stanovování pevných cílů. Nejsem si ani jist, zda si máme stanovovat různé cíle. My si vždycky vymýšlíme nové a nové cíle, je jich stále více, nebo um, a, a ačkoliv by možná bylo třeba lepší koncentrovat se na jednu věc, třeba snižování emisí CO2, to by musel být náš hlavní cíl. A pak je otázka, zda pracovat s nějakými podcíly nebo s tím, čemu se říká milníky, e, že bychom zkrátka řekli ano, chceme něčeho dosáhnout v oblasti obnovitelných zdrojů, v oblasti e, energetické účinnosti, ale dělat pořád dál to, eh, že si všechny cíle navyšujeme, to znamená 10% navíc tu, 10% navíc tam, to e, není příliš kreativní, není to ani inteligentní a e, není to ani chytré. E, například pokud jde o systém ETS, obchod e, s emisními povolenkami, tak tam si ty cíle stanovujeme tak, že vlastně jsou jeden proti druhému. Takže je trošičku potřeba přemýšlet. Přemýšlet o tom, jak můžeme co nejlépe dosáhnout toho, čeho chceme dosáhnout. A e, myslím, že tento přístup od paní zpravodajky je správný. Samozřejmě věci se mohou vyvinout tak, jak si nikdo nevede představit, to ano. Ale podívejme se na energetický scénář v Americe. Oni mají rozhodnutí o břidlicovém plynu, a to je v podstatě naprostá revoluce v energetickém světě v Americe. Jestli to je dobře nebo špatně, to je teď jedno, ale je to nový zdroj energie a je to jedno rozhodnutí, které změnilo úplně všechno, protože už najednou jsou soběstační, nepotřebují žádnou energii z odinut. A co já vím, co se stane e, za 20-30 let? Najdeme nové zdroje energie, novou technologii e, nebo cokoliv dalšího. Takže v tomto smyslu eh, mají tyto realistické a efektivní scénáře mé sympatie. Eh, komise podle mého názoru eh, dělá dobře, že nás trochu nutí přemýšlet o těch alternativních scénářích. To jsou skutečně možnosti, které máme, které můžeme zvažovat. Jsou to věci, samozřejmě, které se ze dne na den mohou změnit. Budoucnost nedovede předpovídat nikdo, ale u politického rozhodování to pomáhá. Ta cestovní mapa, ten cestovní plán nám pomáhá se rozhodovat. To není to rozhodnutí jako takové, ale je to pomůcka. Takže bych prosil, abychom to ještě trošičku zlepšili, doplnili, ptali se třeba na nějaké další otázky, které nám mohou pomoci, ehm, nesnažit se zachránit celý svět jedním rozhodnutím v pěti minutách, jak jsem říkal. Děkuji. Grazie. Děkuji. Kolega van Brenk, prosím. Dank u voorzitter. En um, ik wil me absoluut aansluiten bij um, de complimenten aan de uh, rapporteur. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla připojit k, ke gratulacím paní zpravodajce i e, jejím kolegyním. Už jsme e, absolvovali několik schůzí o této problematice, která je velice důležitá, e, hledí do budoucnosti a myslím si, že je velice důležité, abychom dosáhli konsenzu Samozřejmě, že se nepodíváme do křišťálové koule a neuhádneme, jak bude svět vypadat v roce 2050. Nevíme, eh, jak bude vypadat eh, energetická situace. Ale to by nemělo znamenat, že nesmíme eh, uvažovat o, budoucí, o budoucích situacích v roce 2020, 2030 a tak dále. Rozhodnutí, které přijmeme teď, bude mít účinek do roku 2050, pokud jde o investice, infrastruktury, výrobní kapacitu a tak dále. Tady hovoříme o investici, která se eh, vrátí až za 40 let, až v roce 2050. Takže otázka zní, jakým směrem se chceme pustit. Ve skrytu duše vidíme, víme, že nebude žádná nová technologie, která by byla mnohem ekologičtější a přijatelnější a tak dále. Ale musíme si uvědomit, že v roce 2050 tu budeme mít úplně jiný energetický systém. Jestliže chceme splnit klimatické cíle a energetické cíle a jestliže chceme mít energetické zdroje, které budou cenově přístupné, tak eh, pokud to chceme, tak musíme změnit celý přístup k obnovitelným zdrojům. Co se dozvídáme z každodenní praxe v Evropské unii? To, že když máme závazné cíle, které jsou prováděny eh, flexibilně na úrovni členských států, nicméně jsou závazné, tak eh, to funguje. Je to poměrně efektivní způsob a my tedy můžeme mít cíle, které budou implementovány flexibilně do roku 2020, 2030 a orientační cíle pro rok 2050. Myslím si, že je důležité něco takového mít, abychom věděli, jakým směrem se vlastně ubíráme. Komise nyní zkoumá celou řadu různých scénářů. A co je na těch scénářích pozoruhodné, je, že ať už se bavíme o externí energii nebo e, CCS nebo jaderné energii nebo obnovitelných energetických zdrojích, tak v závislosti na tom, jaký cíl máme zrovna na mysli. Všechny tyto závazky, všechny tyto cíle mají vysokou cenu, ale je to cena adekvátní, když si uvědomíme, e, o jaké cíle vlastně jde. A já si myslím, že to je důležitý náznak a měli bychom ho mít na paměti. Politické frakce dospěly ke koncenzu, že je tu jeden scénář, který nebyl dostatečně prostudován. Týká se energetické úspornosti a obnovitelných energetických zdrojů a kombinaci těchto dvou faktorů. Jestliže budeme schopni dosáhnout této kombinace do roku 2030, tak budeme mít 35 energie z obnovitelných zdrojů a v roce 2040 potom nový energetický scénář založený už do značné míry na obnovitelných zdrojích. Samozřejmě nemáme znalosti, nemáme expertízu v v této fázi nemáme odborné znalosti k tomu, abychom řekli ano, toto je scénář, e, který chceme odsouhlasit. Ale komise přesto e, pracuje na, těch, na, na těchto problémech a to je právě nedostatek té cestovní mapy. Je tu celá řada věcí, která ještě nebyla proskoumána. Já tady můžu vysvětlovat, že všechny zdroje energie jsou stejně drahé, jejich výzkum je stejně drahý, ale myslím si, že bychom se měli ob, obrátit ke komisi a říct, tak komise, můžete to přepočítat znovu a dát nám vědět, co si myslíte, že je nejlepší? Není to jen otázka dlouhodobé strategie, dlouhodobé volby, ale musíme také být schopni říct, že jestliže si zvolíme obnovitelné zdroje, a já si myslím, že musíme, tak Evropská unie musí eh, koordinovat, musí plnit koordinační funkci v rámci tohoto velkého projektu, ale i eh, projektů v malých měřítcích, protože to jsou ty projekty, které jsou na trhu. A nesmíme také zapomenout na spotřebitele ve všech těchto úvahách. Musíme, zajiště, musíme se postarat o to, abychom zvolili správný typ energie pro spotřebitele, protože energie nového typu musí být eh, cenově přístupná. Kolega, kolegyně Hol? Já bych také ráda eh, poděkovala zpravodajce na úvod, protože eh, tu máme celou řadu konstruktivních diskuzí eh, mezi eh, europoslanci i politickými poradci, ve které vzniká konsenzus na toto téma. Ještě jsme neskončili, ale už jsme identifikovali celou řadu oblastí, eh, kde se můžeme shodnout. A já se připojuji k tomu, co tu zaznělo o chybějícím scénáři vysoké úrovni úspornosti obnovitelných zdrojů. S tím by komise měla přijít, to by komise měla zanalizovat, zatím jí to v současném dokumentu chybí. Jak říkal pan Royal, zásadní otázka zní, jestli eh, můžeme eh, hledět dopředu pouze z cíly eh, na úrovni CO2, anebo jestli potřebujeme i další cíle. Uhlíkové cíle samozřejmě jsou atraktivní svou jednoduchostí ale já si myslím, že jsou tu problémy, protože když se budeme neustále bavit pouze o cílech CO2, tak ty jsou velice nespolehlivé, velice vágní. O tom jsme také diskutovali tento týden v souvislosti s ETS. A víme příliš dobře, že ceny uhlíku zkrátka eh, se nechovají jako signál. Je tu celá řada externích faktorů, jako například krize. A nikdo nebude investovat do obnovitelných zdrojů na základě eh, aktuální ceny uhlíku musíme být schopni eh, splnit uhlíkové cíle nejen proto, že v tuto chvíli máme ekonomiku, která je krizi a proto máme méně CO2, než si myslíme. Musíme také vykazovat určitou konzistentnost. Musíme být schopni splnit uhlíkové cíle i v rámci zlepšené ekonomiky a zvýšené prosperity. A já doufám, že v roce 2030 nebo dokonce 2050 už v krizi nebudeme. Říkám tedy, že pouze, samo, pouze cíle CO2 ne, nejsou dostatečnou pobídkou pro průmysl sami o sobě. Jsou tu i další faktory a my je musíme také zohledňovat, nejen pořád jenom CO2. Průmysl obnovitelných zdrojů eh, neuvěřitelně vzrostl, eh, roste eh, závratným tempem a je to, závratný, je to hnací motor ekonomického růstu. Je to sektor, který vytváří pracovní místa dokonce i v dobách krize, ale investoři v tomto průmyslovém sektoru musí vědět, kam se budeme ubírat po roce 2030, jinak eh, riskujeme, že to období růstu se zastaví, protože najednou nikdo nebude vědět, co se bude dít po roce 2020. Když jsem poslouchala diskuzi europoslanců s komisařem Tajanem o průmyslové politice, tak si myslím, že opravdu nad tím bychom se měli zamyslet a uvědomit si, že eh, ta hrozí nebezpečí, že zničíme oblast průmyslové politiky, které se nyní daří velice dobře, pokud si eh, neuvědomíme, že potřebujeme investorům dávat signály. Další oblasti, kterou musíme eh, začlenit, je energetická úspornost, protože tady se učíme ze zkušeností. Z cíly eh, roku 2020 jsme se spletli. Členské státy říkají, že se tomu věnují eh, sami od sebe, ale protože to není výslovně uvedeno, tak se tomu zapomínají věnovat. A protože na tom není nic ekonomicky výhodného, zejména ve stavebním sektoru, tak členské státy mají cestovní mapy ohledně stávajících budov a je na nás, abychom zajistili, že nebude potřeba tolik energie, ať už obnovitelné či jiné. Konečně eh, k zemnímu plynu. Tady panuje eh, značné vzrušení eh, vzhledem k možnosti, k potenciálu břidličných plynů, ale zároveň se s tím pojí problém. Jestliže splníme cíle CO2, tak potom jedině za předpokladu, že zcela dekarbonizujeme výrobu elektřiny do roku 2020. A e, tím se zabývá nezávislý výbor pro klimatickou změnu, který zkoumá všechny politické argumenty, ale říká, že v podstatě e, neexistuje jiná možnost než vyvážený systém v roce 2020 nebo 2030. Jestliže zemní plyn bude bude značnou součástí energetického podílu, tak samozřejmě bude produkovat emise CO2, takže vůbec nebudeme vědět, jaká situace bude. Existuje tu riziko, že se budeme muset rozhodnout eh, zcela opustit zemní plyn. Ještě poslední poznámku k cenám. Zapomíná se často na dvě věci. Jedna z nich je, že stoupání ceny fosilních paliv Eh, nejvíce přispívá k tomu, že se zvyšuje spotřebitelská cena a také, jak Mezinárodní energetická agentura upozornila nedávno, obnovitelné zdroje jsou dotovány 66 eh, miliardy, miliardami dolarů v roce 2010 a eh, fosilní paliva 409 miliard dolarů, což je mnohem více, to bychom také měli brát v úvahu. Děkuji. Grazie, la parola Vida. Děkuji. Další řečník. Gracias, presidenta. Yo también quiero sumarme al agradecimiento a la ponente, a la señora Chabela, por su... Rád bych se připojil k díkům za práci a za velmi otevřený přístup k ostatním a k názorům všech ostatních kolegů. Tato eh, zpráva není legislativní, ale je velmi užitečná. Slouží nám k zamyšlení o naší energetické strategii. a strategii po roce 2020. Eh, budeme potřebovat eh, velké investice a budeme potřebovat tedy perspektivu a vizi do budoucnosti. Politika hm, energetiky je politika, která potřebuje dlouhou dobu, nežli jsou vidět její dopady, její účinky. Takže zamyšleme se eh, na dlouhou dobu. To je právě taky hodnota eh, tohoto plánu. Je třeba, abychom měli cíle, například bezpečnost zásobování, konkurenceschopnost celého sektoru energetiky. A z tohoto důvodu my musíme pomýšlet na zdroje i na na alternativní eh, energie. Mnozí kolegové se domnívají, že eh, musíme uvažovat neutrálním způsobem. Eh, mají představu, že jedinou, jediným cílem je snížení emisí. Podle nich tento jediný cíl by měl být stimulující. A to jak pro rozvoj alternativních zdrojů, tak pro různé, různá opatření pro účinnost. No, případně by se nevyužívaly ani by se nevylučovaly ani další zdroje, například eh, břidlicový plyn a tak dále. A eh, doufají, že tedy bude eh, trh s energiemi. Ale bohužel my máme k tomu ještě dost daleko. Čili podívejme se na zbytek světa. Někdy my, Evropané, jsme trochu eurocentričtí, ale musíme mít na paměti i zbytek světa v jiných zemích. Když vzniká nová technologie, například v energetickém oblasti, tak se dívají na to, jaké jsou e, možnosti, zatímco my se soustředíme hlavně na rizika a na problémy. Jakákoliv technologie sebou přináší i problémy, ale má také sebou nové možnosti a výhody ale my eh, většinou naléháme hlavně na rizika, na problémy, na potíže, které jsou s tím spojeny. A to nás paralyzuje. Jiné země eh, se k problému staví mm, pozitivněji, umí víc riskovat, jsou odvážnější, dynamičtější než my. Podívejme se na eh, nedávnou konferenci v Doha. Byly tady státy jako Kanada, Rusko, Japonsko, Eh, které se účastnili Spojené státy, Čína, eh, které se toho dříve ne, neúčastnily. Na to nesmíme zapomínat, ale my jsme celkem velice skromní, co se týče redukce eh, uhlíku, kysličníku uhličitého. A náš příspěvek, pokud zůstane osamocený, nebude užitečný. Takže v tomto rámci koncepčním Eh, který kolega také nastínil, eh, bychom se měli podívat, zda by se nám podařilo také mm, získat takový postoj, abychom integrovali všechny otázky, které zde byly naznačeny, abychom mohli nastavit strategii dlouhodobou. Jistě nedojdeme k úplně jednoznačnému názoru, ale bylo by třeba, aby byla podpořena většinou. Děkuji. A nyní paní Kolarské Lubiské. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat paní Cavele, paní zpravodajce za otevřenost. Já si myslím, že bychom měli zohlednit i názor výboru REGI, pokud jde o situaci do roku 2020. Jejich stanovisko je velmi zajímavé, eh, protože obsahuje velmi zajímavé záběry, závěry. Zejména hovoříme-li o energetické budoucnosti Evropy, tak hovoříme v podstatě o metacílech. A to je, eh, to je vývoj Evropy jako takový, kterému musí být energetický vývoj Evropy podřízen. Znamená to v praxi to, že tyto cíle, které jsou v podstatě velmi těžko slučitelné, budou muset být slučitelné. To znamená ta změna energetické mapy Evropy, energetická bezpečnost a konkurenceschopnost našeho průmyslu. To jsou všechno cíle, o kterých budeme hovořit ještě v příštím roce a jsou to všechno cíle, které budou muset být vzájemně vyvážené. Je potřeba zachovat si otevřenost a flexibilitu. A to musí být i v této zprávě. Musíme také zohlednit, že tato strategie pak eh, v regionech bude řešena různými institucemi a různými organizacemi. Výbor Regi říká, že, zcela správně, že jsou ty organizace a instituce různé, mají různé cíly, cíle mají různou minulost a mají různou, různé, eh, různou sféru působení. Takže to je rozmanitost, kterou také musíme zohledňovat. A proto bych ráda, abychom eh, v této zprávě zohlednili ty názory té porad, poradní skupiny. Eh, v nich se říká, že u každého scénáře bude zapotřebí určitá míra synergie, tak abychom mohli dostatečným způsobem redukovat emise CO2. Je potřeba dát jasně najevo, že všechny regiony budou ty cíle muset zohlednit a situaci tomu bude potřeba přizpůsobit. Děkuji. Grazie, la parola... Děkuji. A slovo má pan Sarus Volsky. Děkuji. Já jsem autorem stanoviska výboru AFET k zprávě paní Caveli. a chtěl jsem ze všeho nejdříve poblahopřát k této velmi koherentní a komplexní zprávě a chtěl jsem poděkovat za to, že paní zpravodajka zohlednila Eh, do co největší míry stanovisko výboru AFET, které bylo představeno na základě téměř jednohlasného, eh, jednomyslného odhlasování v našem výboru. Jaké je sdělení našeho stanoviska? Dovolte mi několik slov. Jsme přesvědčeni, že energetická politika je politika samostatná, která se významným způsobem promítá do ostatních politik, například do zahraniční politiky Eh, zároveň se skutečně jedná o samostatnou politiku, nikoliv o vedlejší produkt eh, environmentální politiky. Ve výboru AFED chceme zdůraznit geopolitické implikace a dopady v globálním kontextu, pokud jde o svět do roku 2050. Přednesli jsme proto několik kritik a návrhů. Eh, vzhledem k tomu, že tento dokument plně nezohledňuje geopolitické implikace energetické politiky. Je zde zahraničně politický rozměr, ano. Nejde pouze o komoditu, energii tedy myslím. Je to zároveň také politický nástroj, eh, pakliže nezbraň přímo v dnešním globalizovaném světě. Cestovní plán eh, z této perspektivy je tím pádem dosti introvertní. Hlavně je přes příliš optimistický v tom smyslu, že doufá v dosažení nějaké dohody na celosvětové bázi na základě podmínek EU, a zohledňuje pouze ten nejlepší možný scénář v tom smyslu, že naši partneři zohlední podmínky námi stanovené. Tím pádem je nutno říci, že potřebujeme tzv. plán B, který zajistí naši energetickou nezávislost a bezpečnost a zároveň zajistí konkurenceschopnost. Přičemž budou e, novým zdrojům energie při, při, přiděleny příslušné, příslušné stupně důležitosti. Je to například břidliční plyn a další. Energetickou politiku je nutné nahlížet holisticky, komplexně. Je důležité nahlížet ti jako součást eh, bezpečnostní, zahraniční a obchodní politiky EU. Nelze ji nahlížet pouze jako vedlejší produkt environmentální politiky. Energie bude a je eh, bude i v budoucnosti důležitým nástrojem naší politiky. Jako takovou ji budou využívat i naši partneři a my chceme, aby eh, ustanovení o energetické bezpečnosti EU byly součástí všech dohod o spolupráci a partnerství a obchodu s ostatními zeměmi. Stanoví se tak kodex chování a jasně se stanoví opatření, která nastanou, která budou aplikována, pak, když dojde k nějakým jednostranným krokům eh, nežádoucím ze strany našich partnerů. Ta zpráva eh, je také dosti statická. Nezohledňuje vznikající producenty, nové energie, novou poptávku a nabídku. Nezohledňuje ani nekonvenční zdroje plynu, jako břidličný plyn, ani eh, nově objevené zásoby eh, energií v oblasti Středomoří nebo Arktidy. Evropská unie se musí i nadále aktivně, proaktivně angažovat v správě této celé oblasti. Zpráva zdůrazňuje, že Evropa se musí více snažit o export svých regulačních rámců do okolních zemí. Kromě toho je potřeba lépe využívat zdroje, které již máme k dispozici, například třetí energetický balíček, Eh, energetickou chartu nebo komunitární smlouvu o energiích. Je potřeba více angažovat naše partnery mimo EU a prokazovat solidaritu těm, kteří se potýkají s eh, se, své volno, se, se volnými hrozbami odinut, jako je to například v Moldavsku, eh, na které tlačí Gazprom a Rusko. Evropská unie Moldavsku jednak eh, umožnila určité výjimky z implementace třetího energetického balíčku. Dále také eh, připravila komplexní balíček akcí, jako například poradenství pro naše partnery v Moldavsku, pokud jde o implementaci našeho AKI a eh, závazky, pokud jde o energetické propojení s, mm, Evrop, s členskými státy Evropské unie, teď mám tady na mysli Rumunsko. To je důležitou součástí naší důvěryhodnosti a spolehlivosti jakožto partnera třetích zemí. Samozřejmě bude potřeba rozšířit eh, tento energetický spolek jak na jihu, tak na východě eh, hranic Evropské unie. Je to energetická politika, je také důležitá pro eh, zahraničně politické styky. Je potřeba zvyšovat energetickou bezpečnost, například v podobně eh, jižního koridoru. Nemyslím teď, prosím, South Stream, ano? Ehm, to je něco eh, trošku jiného, protože ten summit poskytl South Streamu stejné výjimky jako Nord Streamu. Eh, máme další partnery, jako například Azerbajdžán, kteří mají zájem s námi spolupracovat, ale začínají být netrpěliví. Proto by se komisi měl uvolnit mandát, aby podnikla jednání o eh, energetických diverzifikačních projektech EU. Mandát komise pro jednání s Turkmenistánem a Azerbajdžánem o transkaspickém eh, plynovodu a ropovodu začíná mít první výsledky. Taková a další opatření budou zvyšovat transparentnost a efektivitu Evropské unie jako celku a představují krok vpřed směrem k vyšší koordinaci energetických zdrojů eh, přicházejících do EU z oblastí mimo Evropskou unii. Dále je potřeba definitivně vyřešit vztahy energeticko-politické s Ruskem, je potřeba založit tyto vztahy na vzájemném respektu a reciprocitě a je potřeba, aby tyto vztahy byly založeny na energetickém balíčku a chartě o energiích je potřeba konzistentním způsobem implementovat a provádět evropské zákony, včetně zákona o hospodářské soutěži a e, o vnitřním trhu. Je potřeba tyto zákony exportovat do všech ostatních zemí okolo nás a do daných společností, jako je například Gazprom který je momentálně předmětem vyšetřování komise. Je potřeba, aby všechny firmy a všechny e, sektory e, vše, všechny části tohoto sektoru spolupracovaly s komisí a s příslušným vyšetřováním a komise musí udělat vše, co je v jejich silách, aby toto zajistila. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům ze svého výboru AFET za konstruktivní spolupráci panu Roylovi, paní Cavele, které děkuji e, také za vypracování této velmi komplexní zprávy. Grazie, lasciato un po' più spazio. Děkujeme, nechali jsme vám trochu více prostoru eh, byla to, byl to postoj za celý výbor i Nyní kolega... Kreuzmann. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl upozornit na jeden aspekt eh, cestovní mapy 2050, respektive jeden, obsah, jeden aspekt, který tam obsažen není, a to je demografický vývoj. Jestliže v Německu máme 50 milionů lidí, tak eh, potom eh, bude také o 20, tisíc, o 20 milionů méně eh, nákladáků jezdit a eh, bude menší spotřeba energie. A všechna průmyslové oblasti bude potřeba dále rozvíjet. A proto také dávám zapravdu kolegu Roylovi, že musíme všechno přizpůsobit my tomu časovému hledisku. My dnes nemůžeme vědět, co to bude za 20 let. Měli bychom cíle zejména eh, energetické úspornosti a CO2 nastavovat tak, aby byly realistické a aby je bylo možno přizpůsobit. A já bych chtěl upozornit eh, také na ten demografický vývoj, který povede k tomu, že budeme spotřebovávat méně energie a proto e, ty cíle musí být stanoveny realisticky a předvídány e, realisticky tak, aby byly tedy proveditelné a aby neuškodili stavu průmyslu v Evropě. Například ten cíl e, komisaře Ettingera 20, 20% průmyslové produkce v PIP. Grazie, kolega Děkuji kolegovi Kreuzmanovi a nyní komise. Thank you very much. Děkuji. Jménem komise bych chtěla vyjádřit díky paní Cavele a všem stínovým zpravodajům za tento návrh zprávy, který velice vítáme protože bude příspěvkem do debaty, kterou chceme zahájit eh, ohledně cestovní map, energetické cestovní mapy do roku 2050. Eh, nadnesu tady čtyři body, jakožto reakce na jednotlivé komentáře. Za prvé, je pravda, že eh, neděláme žádné předpovědi, ty, ty předpovědi jsou činěny za určitých předpokladů a to, eh, jaký by byl dopad, kdybychom se pustili touto cestou nebo touto cestou, jaký by byl dopad na eh, ceny, eh, na závislost energetickou a tak dále. V tomto směru jsme se rozhodli nevypracovávat e, zvláštní scénář kombinace energetické úspornosti a obnovitelných zdrojů. Jak už tady zaznělo, scénář vysoké úspornosti obsahuje vysoký podíl obnovitelných zdrojů. A u všech pěti nízkouhlíkových scénářů se počítá se snížením energetické spotřeby do roku 2050 o 38% nejméně. Takže to je jasné, že tady e, je jedna z klíčových politik, pokud chceme e, nízkouhlíkovou ekonomiku, tak potřebujeme energetickou úspornost. Za druhé, souhlasím také s tím, že musíme průběžně aktualizovat naši práci Nadnesl to tady pan Royal i několik dalších poslanců, že energetický svět se mění poměrně rychle, takže nyní e, vypracováváme nový referenční scénář, který bude základem eh, budoucí práce. To děláme každé tři roky, takže tato cestovní mapa se zakládá na referenčním scénáři z roku 2009 a dnes eh, probíhají konzultace s členskými státy. Poslední schválená politika v oblasti dopravy, energetiky a klimatických změn, včetně makroekonomického vývoje, eh, geografického vývoje a tak dále, tak tento nový referenční scénář, včetně vývoje břidlicových plynů, který nebyl v naší původní cestě, cestovní mapě, protože e, tehdy bylo těžko tento vývoj modelovat, nicméně nyní je obsažen v novém referenčním scénáři, který bude zveřejněn na jaře a bude obsahovat všechny důležité vývoje na evropské i evropské úrovni i úrovni členských států. Za třetí, jak tady řekla paní Cavela, debata o energetické cestovní mapě 2050 je základem naší práce v příštím roce. E, komise má e, pracovní program a balíček rámcových politik eh, pro eh, klimatické změny, takže je jasné, že potřebujeme vyšší jasnost, vyšší předvídatelnost. Eh, budeme vypracovávat scénáře, a tento scénář do roku 2050 bude naším základem a na jaře příštího roku nejspíše Eh, přijdeme s, s dokumenty o konzultacích, eh, se zelenou knihou a budeme diskutovat konkrétněji o tom, jestli potřebujeme cíle, mají být závazné, máme opakovat 2020 anebo eh, se snažit o něco nového. To je zatím otevřená debata, takže vaše vstupy budou velice vítané a budeme v této diskuzi pokračovat i příští rok a také budeme provádět posouzení dopadu toho, jak strategie 2020 eh, zatím probíhá, jaké, jak, jak vypadá plnění cílů, eh, jaké jsou vazby na ETS a doufáme, že na jaře příštího roku ze strany komise vypracujeme eh, nové přístupy. Takže děkuji mnohokrát za slovo. Grazie la parola. Děkuji ještě kolega Cavila. děkuji vám. Eh, děkuji vám všem i za vaše příspěvky do diskuze. Eh, zdá se, že jsme se tedy soustředili na naše cíle a tak to má být. Eh, cíle mají být realistické, realizovatelné a také přizpůsobitelné. A nyní jenom krátký komentář k tomu, abych dokázala, že musíme eh, dávat pozor, eh, když máme optimistické předpoklady do budoucna. Eh, vidím ty, kteří podporují obnovitelné zdroje a ti mývají často povýšenou, povýšený postoj. V mé zemi se hodně investuje do obnovitelných zdrojů, ale jsou tam také velké reakce Eh, reakce například na zavádění systémů fotovoltaických, ale i na eh, zavádění větrných elektráren. My jsme země, která má mnoho turismu, která má malé ostrůvky a tam stavíme eh, větrné elektrárny a na to lidé velice negativně reagují. Je to reakce v podstatě proti obnovitelným zdrojům. Eh, my bychom neměli být tak optimističtí, co se tohoto eh, týká. Eh, neměli bychom si myslet, že jenom z obnovitelných zdrojů dokážeme potom zrealizovat naše cíle. Naše cíle musí být uskutečnitelné a musíme také umět popsat ten, to přechodné období. A to, co říkal kolega Quadras, musíme my, Evropané, mít více, od, mít více odvahy. Evropa má svoje vlastní bohatství a neměli bychom bránit obyvatelům Evropy, aby těžili ze svého vlastního bohatství. Když říkáme, že je třeba vzít v potaz jakýkoliv zdroj energie, a díváme se na to také ale jako na, tu, jako na hrozbu, tak je to opravdu pro Evropu škoda a je to provokace a také trochu hanba. Měli bychom se na to tu dívat jako na výzvy a ne jako na ohrožení. Pokud se budeme stavět k těmto novým možnostem jako k ohrožení, tak eh, to bude velice špatné. My jsme vždycky byli eh, průkopníci a nyní se obracíme spíše do minulosti. Neměli bychom eh, tato stanoviska zastávat. Jsou to výzvy a se správnou technologií a s novými technologiemi, které ještě budeme mít, jistě zjistíme, jak je možné využívat naše energetické zdroje. Já očekávám eh, dobrou spolupráci. Popíšeme to, co budeme řešit dále a doufám, že se nám podaří dospět k nějakému řešení. Ale my všichni si musíme uvědomit, že eh, je potřeba dospět k textu, který bude koherentní a který eh, bude eh, zprávě zacadlit Evropu se všemi jejími členy. Děkuji eh, kolegyni Caveli. A nyní jsme uzavřeli tuto diskuzi. Já připomínám, že budeme ve výboru hlasovat 24. ledna a v plenárce zřejmě v březnu roku 2013. Děkuji za tuto práci. A nyní bychom přešli k dalšímu bodu což je elektronická identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Spravodajka je Marita Ulfskog, ale my začneme, zahájíme naši diskuzi zprávou e, zástupce komise a ten e, nám osvětlí tuto eh, problematiku a má k dispozici 15 minut. Potom a potom budeme diskutovat. A nyní slovo Zoran Stančič. Um, thank you very much. Um... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Je mi velkou ctí představit vám zde téma elektronické identifikace a služeb pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Pokusím se dodržet stanovený čas, jak říkala paní předsedkyně. Takže, jak víte, komise přijala návrh na téma elektronické identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu 4. června 2012. Chci zdůraznit, že tento návrh eh, představuje velice důležitý milník v implementaci digitální agendy pro Evropu a eh, v plánu pro stabilitu a růst, který zcela jasně eh, tuto iniciativu označil jako jednu z klíčových 12 aktivit. Jak víte, tento návrh bude sloužit eh, jako legislativa, která umožní využít potenciál internetové revoluce a chce rovněž poskytnout důvěryhodné a bezpečné prostředí, které otevře dveře přeshraničním bezpečným službám a novým příležitostem pro biznis, které zároveň budou vytvářet růst a pracovní místa a e, budou znamenat rozkvět vnitřního trhu Evropy. Jinými slovy, tento návrh chce posílit e, vnitřní trh, jednotný trh, tím, že zjednoduší e, trans, e, transakce na přeshraniční platformě a na platformě transsektorové. Chce zajistit, že jednotlivci a firmy bohou moci, budou moci využívat eh, eh, své národní elektronické identifikace, aby eh, získávali přístup k minimálně službám veřejného sektoru v jiných zemích EU. Dovolte jeden jednoduchý příklad. Řekněme, že máme tadyhle studentku Elišku, která je, dejme tomu, belgičanka, se chce přihlásit na univerzitu v Itálii. Eh, bude mít možnost vyplnit všechny potřebné formuláře online a použít své belgické, svou belgickou eh, elektronickou občanku jako identifikátor. To není fikce, už proběhlo několik pilotních projektů o přeshraničním využívání elektronických identifikací. Byl to projekt Stork, eh, týkal se také přeshraničních služeb a ukázali jsme jasně, že tyto projekty fungují. Takže jsou to inovativní způsoby, jak řešit veřejnou zprávu online. Rovněž zjednodušujeme eh, život firmám a také samozřejmě všem jednotlivcům. Než se dostaneme k tomu, co je předmětem tohoto návrhu, chci jasně říci, co není předmětem tohoto návrhu. Ten návrh eh, nevytváří pro členské státy žádné závazky na vytváření elektronických občanek nebo nějaké jiné systémy elektronické identifikace. Ten návrh chce pouze zajistit, že v zemích, kde elektronická identifikace existuje, bude použitelná i přeshraničně, přičemž bude plně respektována eh, soukromost daných údajů a ochrana osobních údajů. Ten návrh žádným způsobem nezavazuje členské státy Eh, oznamovat eh, své programy elektronické identifikace komisi a nevytváří ani eh, žádné závazky nebo návrhy na vytvoření evropské elektronické občanky nebo jakékoliv elektronické databáze na úrovni EU. Jak to tedy bude fungovat? V podstatě ten návrh odstraní veškeré překážky pro elektronické podpisy a související služby přeshraničně. Tím, že zajistí, že tyto služby budou mít stejnou právní hodnotu jako tradiční procesy na papíře. Návrh eh, stanovuje ustanovení o eh, jistotě a využívání těchto eh, služeb, jako jsou elektronické, elektronická razítka, elektronické podpisy, časové známky, akceptabilita dokumentů nebo ověřování webových stránek. Tím pádem eh, návrh eh, vytváří nový právní standard pro bezpečnost, soukromí a odpovědnost online pro elektronické transakce, což může podpořit užitek eh, a důvěru spotřebitelů v digitální svět. Takže v tomto smyslu tyto služby představují důvěryhodnou a právně závaznou normu nového prostředí pro využívání těch služeb jako takových. Tento návrh eh, překoná problémy implementace eh, směrnice o elektronickém podpisu z roku 99, která selhala ve vytváření společného rámce pro využívání elektronických podpisů a naopak bude stimulovat rozvoj přeshraničních trhů. Podívejme se na ještě jeden příklad. Francouzská společnost, společnost ve Francii, která chce uzavírat smlouvy elektronicky. Tento návrh připraví společný právně technický základ pro tyto smlouvy, eh, kdy bude ta protistrana ve Francii nebo v jakémkoliv jiném členském státě. Vyhne se přitom tomu těžkopádnému a nákladnému cvičení eh, ve smyslu hodnocení možnosti o využívání těchto elektronických služeb. V tom smyslu tedy tento návrh přinese vyšší právní jistotu těm, kteří používají elektronické identifikační eh, nástroje, jako jsou elektronické podpisy, a eh, poskytne lepší veřejné služby online tím, že se vlády přiblíží flexibilitě eh, soukromého sektoru. Samozřejmě platí také to, že tento návrh všem uspoří čas a peníze, a to jak občanům, tak firmám. Zároveň, a to je velice důležité, bude ctít práva evropských občanů, například právo na přístup ke státním službám nebo právo na přístup k veřejným zakázkám v jiných zemích. A samozřejmě bude mít i dopad na životní prostředí tím, že sníží spotřebu papíru. E, poskytne rychlé a efektivní služby online a zároveň uživatelům zajistí právní jistotu v tom smyslu, že své transakce uzavírají bezpečně, jednoduše a snadno. Eh, možná by nebylo špatné velmi stručně reflektovat na hospodářské dopady tohoto opatření. Pokud jde o růst, je zde celá řada studií. Eh, já se zaměřím pouze na, analýzu konzultantské firmy Mycos, která odhaduje, že uzavření digitálního jednotného trhu bude generovat zhruba 4 HDP růstu po příštích 10 let. Vzhledem k výhodám, které toto přinese, tak eh, Dokončení jednotného digitálního trhu je klíčovým motorem růstu a v těchto těžkých dobách krize si takovouto příležitost nesmíme nechat ujít. Dále, tím, že vyjasníme ustanovení o elektronických podpisech, se toto nařízení stane klíčovým nástrojem pro fungování tohoto celého sektoru, Ehm, v oblasti směrnice o službách, elektronickém fakturování, elektronických veřejných zakázkách, občanských iniciativách a tak dále. To jsou všechno věci, které spolehají na elektronické podpisy. Kdo z toho bude mít prospěch? Ehm, jak už jsem řekl, bude velmi jednoduché ehm, pochopit, že prospěch budou mít hlavně občané. Máme zhruba 100 tisíc studentů v Evropě, kteří každoročně odcházejí za studii do zahraničí. Ti si budou muset aktualizovat eh, adresu pobytu, což bude snadné, protože to všechno bude probíhat elektronicky. Samozřejmě výhody zde budou také pro firmy, protože tento návrh bude klíčovým prvkem pro rozšíření možností přeshraniční spolupráce firem, eh, zjednoduší se administrativní postupy, eh, zjednoduší se implementace bezpapírového styku, což bude znamenat vyšší produktivitu a méně nákladů. Dovolte mi ještě jeden příklad. V rámci registračního portálu pro filmy v Estonsku, to je portál, který už funguje a existuje, tak lze vytvořit eh, běžnou společnost s ručením omezeným online za nějakých 18 minut. A člověk přitom může použít buď svou estonskou občanku, a nebo v budoucnu občanku belgickou, portugalskou nebo finskou. Eh, chci zmínit, že v rámci pilotních testů toto už bylo otestováno. Kromě toho v rámci stejného portálu eh, odevzdání eh, účetních, účet, kompletní účetní dokumentace dané, dané firmy bylo zjednodušeno. Normálně to je proces, který trvá tři měsíce, teď už trvá jenom 20 minut elektronicky. Dovolte mi uvést ještě jeden příklad možných hospodářských úspor, co tento návrh přináší, pokud jde o elektronické fakturování posun z papírového na elektronické fakturování snižuje náklady zhruba z 8,60 euro za fakturu na asi 1,90 euro za fakturu, což je obrovská úspora téměř 80 nákladů. Takže skutečně se jedná o e, podstatný pokrok v rámci jednoho legislativního návrhu budeme mít celou řadu, celou sadu nástrojů, eh, nástrojů pro rozvoj důvěry v celé EU. Podpoříme tím eh, užívání elektronické identifikace jako předpoklad pro elektronické transakce. Legislativa EU bude důležitým stavebním kamenem pro dokončení digitálního jednotného trhu a bude se také jednat o světovou premiéru v tak ekonomicky důležitém regionu, jako je ten náš. Návrh legislativy rovněž podpoří důvěru a důvěryhodnost elektronických služeb, usnadní užívání těchto služeb, zejména pro lajky a zejména pokud jde o elektronické podpisy. Rovněž eh, tento legislativní návrh řeší eh, poptávku, kterou na trhu vidíme, jako jsou elektronické známky, elektronické doručování eh, dopisu, elektronické ověřování webových stránek. Bude sloužit k odstraňování bariér na vnitřním trhu. Bude harmonizovat národní legislativu, tyto kroky už, začí, už se začínají objevovat v některých členských státech. Zatím máme velmi odlišná pravidla například pro udělování časových známek dokumentů. Rada, a doufáme, že i ostatní eh, kolegislátoři dají tomuto návrhu nejvyšší prioritu, tak abychom dosáhli jeho schválení eh, ještě do konce současného, eh, mandátu současného parlamentu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, těším se na velmi úzkou spolupráci s vámi všemi, zejména s tímto výborem Evropského parlamentu. Díky. Děkuji za tuto zprávu a nyní slovo kolegovi Úskakovi. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh komise se týká e, uvolnění potenciálu, který nám nabízí nové technologie a také poskytování bezpečného prostředí, které by otevřelo více přeshraničních kontaktů a přeshraničních služeb a samozřejmě také přeshraničních obchodních příležitostí, ale nejen obchodních, jde tu především o lidi. Tento návrh zbližuje lidi a dále rozšiřuje akční plán digitální agendy pro Evropu, jak už tu eh, zástupce komise zmínil. Abych to, zmíni, abych to zjednodušila, tak tu jde o občanství v nové společnosti. Elektronický průkaz totožnosti znamená, že důvěryhodné služby jsou zásadním nástrojem ke zvýšení důvěryhodnosti elektronických služeb a vyšší ochraně soukromí. Myslím si, že to eh, nám bude ležet na srdci nejvíce času. V návrhu komise i případném návrhu parlamentu eh, bude zapotřebí velice úzké spolupráce je tu celá řada politických a technických eh, hledisek, které je potřeba zhodnotit a dále rozpracovat. Například, eh, jak právě řekl zástupce komise, tak tady nejde o jednotnou evropskou eh, identitu, ale spíše o jejich vzájemnou uznatelnost v, v rámci jednotlivých národních systémů. Zazní tu řada otázek a bude se diskutovat o e, nákladech. S tím toho jsem si vědomá. A bude se diskutovat o úrovních bezpečnosti a o limitech e, pro zpracovávání osobních dat. Bude se diskutovat o pobídkách pro členské státy, aby opravdu Eh, dostatečně propagovali svůj systém eh, elektronické totožnosti. Cílem tohoto nařízení je poskytnout technologicky neutrální a flexibilní právní instrument k tomu, abychom zajistili právní jistotu v oblasti, kterou charakterizuje nepředvídatelný technický vývoj. V tomto ohledu e, návrh komise skýtá e, soubor minimálních pravidel a to je přirozené. Kromě toho komise považuje e, aktiv přenesené pravomoci za důležitý nástroj pro zajištění flexibility a tento část návrhu bude také předmětem diskuzí v parlamentu. Myslím si, že velice důležitým aspektem pro nás v parlamentu bude, abychom si udrželi jakýsi celkový pohled, celkovou perspektivu eh, v oblasti elektronické totožnosti. Pravidla a nařízení, eh, jako je toto, které, která budou schválena, budou mít dopad na občany a na trh a my víme, že vývoj probíhá velice rychle. Víme, že jsou tu rozdíly mezi jednotlivými částmi Evropy, víme, že jsou tu rozdíly mezi různými skupinami lidí, mezi generacemi. A já se domnívám, že je důležité, abychom na to nezapomínali. abychom nezapomínali na to, co leží pod povrchem, abychom celou dobu věděli, eh, o čem vlastně jednáme. O tom, že elektronická společnost a elektronické systémy stále zatím postrádají důvěru evropské společnosti, v převážné části evropské společnosti. Takže tady opravdu nejde o technologii, tady jde o vybudování společnosti eh, v nové éře. A já budu pozorně poslouchat eh, všechny ostatní, kteří budou se chtít k tomuto problému vyjádřit. Grazie, la parola kolega Krautmann. Děkuji, slovo má kolega Krautmann. Děkuji, paní předsedkyně. V rámci této zprávy jsme představili jakýsi digitální vnitřní trh, o kterém budeme dále debatovat. Jsou tu praktické eh, technické problémy, eh, pokud jde o eh, digitální služby návrh komise může jednoznačně vést ke zlepšení pro spotřebitele a také k to může být další krok k rozšíření evropského vnitřního trhu. Pokud to počítáme s časovým harmonogramem zhruba 10 let, tak e, v tomto bude, bude další zákonodárství nemožné. Cíle jsou tu stále ještě relevantní a přeshraniční aspekt by měl stát v centru naší pozornosti. Bohužel musíme konstatovat, že směrnice e, ponechává členským státům příliš velký prostor e, národním systému a vzájemné uznávání je proto poměrně těžké. V rámci eh, dnešní debaty jsme odsouhlasili eh, elektronické postupy a já bych chtěl zdůraznit, že to je obrovský pokrok, když, eh, kdybychom dokázali dosáhnout toho, že e, elektronické e, služby by se mohly rychleji rozšířit, stát se silnější dimenzí Evropy. To ale bude průchodné pouze tehdy, když e, také bude nabízet, ten, kdo nabízí, se bude moci elektronicky identifikovat a to, ta identifikace proběhne bez problému souhlasím s komisí v tom, že toto je správná cesta, ale jsme teprve na začátku debaty a proto bych se chtěl eh, omezit na několik poznámek k obsahovým problémům. Jak už tu bylo zmíněno, je správné, abychom dosáhli široké eh, důvěry. A s tím souvisí otázka, jestliže tyto identifikační systémy by neměly být přeskoumány nezávislými místy. Ručení členských států to sice částečně vyvazuje, ale neposiluje důvěru v systém. I kdybychom se bavili o notifikacích, tak je důležité, aby se konaly nějaké přeskumy. Jenom takový systém si myslím, že jak je komisi známo, by byl dostatečně kvalitní a potřebujeme kvalitní, kvalifikované e, oznámení. V rámci e, operability systému je důležité mít na paměti, že systém musí být akceptován, aby identifikační systém e, mohl být prospěšný pro národní úřady, musí jim být přizpůsoben a to pro všech, a přizpůsoben všem notifikačním systémům. Samozřejmě pokud jde o funkčnost systému, tak jsou tu další aspekty, e, detailnější aspekty, o kterých se komise zmínila. To mě přivádí k dalšímu bodu, což je e, vysoký počet e, podkladů od komise i o tom budeme diskutovat, jestli je to vše opravdu nutné. Já vím, že je to omezené, ale je potřeba se podívat na to, aby toho co nejvíce zůstalo otevřeného, aby se to mohlo rozhodnout konkrétně až později. Pro občany je důležitost této služby veliká a potenciál redukce administrativní zátěže a transakčních nákladů je enormní pokud takovéto služby opravdu budou nabízeny. Nicméně musíme být opatrní, eh, pokud jde o investice a rozhodnutí o investicích eh, v budoucnu, které by neměly být negativně ovlivněny. Eh, bylo by dobré zavést minimální standardy pro důvěryhodné služby a udržet náklady v rozumné míře. Pokud jde o podniky, tak všechny investice by měly eh, probíhat v rámci aktů v přenesené pravomoci a eh, já apeluji na to, abychom postupovali co nejrychleji. Samozřejmě jsou tu témata, která potřebují ještě další diskuzi, ale jinak vítám tento návrh komise a jsem velmi přesvědčen o jeho přidané hodnotě. Grazie, la parola alla collega Anders Dotter. Děkuji a slovo má kolegyně Anders Dotter. Thank you, Charles. Um, the... Děkuji, paní předsedkyně. Návrh před námi může změnit to, jak chápeme digitální interakci v Evropě. Ale může být také velkým problémem, jak jsme viděli například z příkladu starého návrhu. Proto komise do tohoto návrhu e, přidala pojem důvěryhodných e, služeb. Ale když hovoříme o elektronickém ověřování Eh, vlastní osobnosti online, a tedy hovoříme o osobních údajích, musíme být velmi opatrní. Eh, v členských státech a i v tomto parlamentu se jasně řeklo, že práva na osobnost musí být velmi silná. Je to konec konců právo, kterého si naši občané velmi váží. Současný návrh prosazuje technologickou neutralitu jako princip pro elektronické podpisy, ale přitom už víme, že některá technická řešení jsou lepší při ochraně soukromí a důvěry našich občanů než jiná. Komise proto navrhla, aby členské státy neaplikovaly žádné konkrétní technické eh, požadavky na eh, protistrany mimo vlastní teritorium, což může zpomalit vývoj technologií na ochranu soukromí. Bylo by fajn vědět, proč komise rozhodla, že ty technické specifikace není nutné stanovovat. Já si myslím, že by bylo jednoznačně dobré, aby e, vznikla jakási koherence mezi elektronickými podpisy a další politikou, například e, směrnici nařízení o ochraně dat a tak dále. Z výsledku evropského výzkumu za mnoho let vidíme, že eh, občané EU jsou velmi skeptičtí vůči schopnosti politiků vytvářet eh, schémata a systémy pro elektronické identifikace, které by měly občanům sloužit. Tím pádem je potřeba se velmi dobře zamyslet nad problémy v oblasti ochrany osobních údajů, které by zde mohly vzniknout. Jde zejména o poskytovatele důvěryhodných služeb a poskytovatele přeshraničních transferů. To je samozřejmě diskuse, která už se probírala v parlamentu mnohokrát a mnohokrát v minulosti, ale v kontextu této směrnice eh, navrhla komise vytváření nového systému datových transferů do zahraničí. Eh, nevím, jestli je to záměr, že pouze poskytovatelé důvěryhodných služeb uvnitř EU musí podniknout technická organizační opatření tak, aby lépe řídili rizika, zajistili bezpečnost důvěryhodných služeb, které poskytují i zde bych ráda, aby komise jak si řekla, jakým způsobem chtějí řešit eh, otázky bezpečnosti, pakliže poskytovatelé důvěryhodných služeb budou v zahraničí. A poté nerozporovatelné identity. Eh, to slovo unambiguous, nerozporovatelný, je poměrně zajímavé. Eh, není to standardní terminologie, když se hovoří o elektronických podpisech nebo zprávě důvěryhodnosti. Možná se mají nějakým způsobem sbírat a ověřovat data eh, o soukromých osobách ve vyšší míře, než je nutné, což by bylo škodlivé například pro ochranu soukromí. Děkuji vám. Grazie, la parola. Děkuji. Eh, kolega Tykal. Děkuji. Nemám překlad. Pentru... Děkuji. Ze všeho nejdříve chci poděkovat komisi za eh, jejich stručnou prezentaci. Mně by se asi více líbilo jaksi techničtější představení, eh, protože je to směrnice s návrhem nařízení a je to také jeden z hlavních, eh, jeden z klíčových cílů eh, komise, pokud jde o digitální agendu. Pakliže chceme vnitřní trh i v digitální sféře, tak potřebujeme interoperabilitu na evropské úrovni. Bohužel víme, že stávající směrnice eh, byla implementována různě v jednotlivých členských státech a to vedlo k jaksi nedostatku interoperability v jednotlivých systémech. Eh, byla zmíněna elektronická státní zpráva, používání elektronických eh, občanských průkazů nebo identifikačních průkazů v různých státech. Ale bohužel eh, v takovýchto případech máme pouze omezenou interoperabilitu Komise vypracovala celou řadu zpráv, které tuto omezenou interoperabilitu mezi jednotlivými systémy e-government, jak se tomu říká, jasně naznačují. A to souvisí se způsobem, jakým byla implementována ta směrnice, právě ta směrnice o elektronických podpisech. Existují různé způsoby, jak se člověk může ověřit nebo autentikovat, jak se někdy říká v různých systémech elektronické státní zprávy. Některé instituce používají velmi jednoduché, na heslu založené systémy ověření, jiné používají velmi sofistikované eh, systémy elektronických podpisů a to znamená, že vlastně na stejnou službu máme různé úrovně bezpečnostních požadavků v různých zemích, což znamená, že nemáme interoperabilitu. Další problém je fakt, že certifikační služby a jejich dodavatelé mohou být akreditováni v jednom členském státě, ale nemusí eh, mít dostatek důvěry na to, aby eh, mohli své služby poskytovat i v dalších zemích. Eh, často se stává, že mají pouze národní akreditaci. Velmi by mne zajímalo, co byste mi řekli o nějakém takovémto evropském můstku v uvozovkách, který by tyto jednotlivé systémy spojoval. Toto nařízení se velmi úzce pojí s legislativou o ochraně osobních údajů, e, pokud jde o jejich zpracování a tak dále a tak podobně. Ale myslím si, že komise učinila velmi důležitý krok už v roce 2009 nebo 10 kdy vypracovala legislativu o eh, ověřovacích službách. Podporuji také to, co zaznělo od předřečníků. Myslím, že nestačí mít interoperabilitu na úrovni EU. Jedná se o globální trh a Evropská unie musí být klíčovým hráčem což znamená, že se musíme zabývat interoperabilitou s podobnými službami ve třetích státech. Je potřeba se zaměřit na to, jakým způsobem můžeme dosáhnout příslušné úrovně interoperability tak, abychom této spolupráce dosáhli. A o tom bych si ráda vyžádal další podrobnosti. Děkuji. Grazie, Děkuji kolegyně Tikau a nyní slovo komisi. Je prezidente. Um, thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení poslanci, moc krát děkuji za vaše e, počáteční reakce. Je jasné, že budeme muset velice úzce spolupracovat ruce v ruce, ruku v ruce e, v následujících měsících, abychom byli schopni přijít se správným řešením toho, této důležité problematiky. Chtěl bych odkázat na posouzení dopadu, které jsme e, vypracovali při přípravě tohoto návrhu nařízení a v tomto posouzení dopadu samozřejmě máme tu dobrou historii zkušeností spolupráce s Evropským parlamentem a budeme zkoumat všechny možné volby, které e, budeme mít v průběhu přípravy legislativy, pokud jde o implementaci jednou z otázek, která vzešla z toho, co jste tu dnes nadnesli, zní, eh, proč návrh eh, ustavuje národní dozorčí systém místo nějakého eh, celoevropského. A v tom posouzení dopadu my, anali- my jsme analyzovali proveditelnost jak e, národních systémů, tak e, celoevropského systému, pokud jde o úspornost, ale také z hlediska e, akceptovatelnosti členskými státy je samozřejmé, že něco, co by fungovalo na úrovni Evropské unie, by bylo mnohem efektivnější Eh, pokud jde o ekonomické náklady, tak my se také snažíme eh, zveřejnit odhady v posouzení dopadu a ekonomické náklady na obě řešení budou víceméně stejné. Nicméně je důležité mít na, na paměti, že eh, celoevropský dozorčí systém by zcela splňoval princip subsidiarity. V tomto ohledu se zabýváme touto problematikou právě proto tímto způsobem, jak navrhujeme v tomto návrhu nařízení. Jak víte, Evropská unie se nemůže e, vměšovat e, do, toho, do, do podoby elektronické identity. E, to je podle Lisabonské smlouvy a eh, která takto upravuje odpovědnosti jednotlivých členských států. Já plně souhlasím s tím, co to zaznělo, že jedním z klíčových prvků eh, úspěšné implementace by bylo nalezení správné rovnováhy eh, ochrany osobních dat a také plně souhlasím s tím, co to zaznělo, že bude důležité bránit základní práva občanů a využívat je tak, aby základní hodnoty Evropské unie, e, aby k ním bylo přistupováno správným způsobem. Další důležitý bod, který tu dnes padl, je, že se musíme učit ze zkušeností e, se směrnicí z roku 99, která příliš dobře nefungovala. Dalším klíčovým prvkem který eh, tu byl několikrát zmíněn, je interoperabilita. Musíme najít správné řešení, které bude v tomto rychle se měnícím prostředí fungovat. V tomto ohledu, když budeme spolupracovat s vámi, eh, budeme schopni najít správná eh, řešení a posunout se ku předu. Myslím si, že toto nařízení je základním stavebním kamenem eh, jednotného digitálního trhu, ale ošemetné bude eh, zabývat se technickými aspekty správně, abychom opravdu eh, vytvořili fungující takový trh. A já doufám, že naší úzkou spoluprácí se spravodají a s vaším výborem eh, budeme schopni eh, přinést takové výsledky, které od nás evropští občané a evropské firmy očekávají. Děkuji mnohokrát. Děkuji komisi. A nyní na závěr zpravodaj. přejete si promluvit? Paní Ulskoková. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že toto je první diskuze předtím, než se rozjedeme na Vánoce a oslavy Nového roku a ukazuje to, že jde o velice eh, komplikovanou technickou záležitost, která také souvisí s lidskými právy přímo, dalo by se říct. Když eh, tady zahájíme diskuzi o elektronickém biznisu a o tržních otázkách, tak nakonec skončíme u základního eh, problému, kterým jsou ta lidská práva. Já si myslím, že je to dobré, protože když to budeme mít neustále na paměti, tak možná nezabředneme příliš do těch detailů, i když z detaily musíme samozřejmě také nakládat opatrně, ale je potřeba, abychom vytvořili něco, co bude opravdu dobré a co bude mít univerzální konstrukci, abychom nedopadli stejnou situací jako s tou předchozí směrnicí, protože pak to bude zbytečná ztráta času. Já tedy děkuji všem za tuto diskuzi a i za příspěvek komise. Děkuji. Grazie. Děkuji kolegyně. Chtěla bych vám připomenout, že se budeme zabývat touto zprávou 18. až 19. března roku 2013. Děkuji vám všem Děkuji i komisi eh, za to, že se sem k nám dostavila a nyní děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu našeho dnešního jednání a to je předložení sdělení komise na téma inteligentní města a obce Evropské inovační partnerství. Máme zde zástupce Evropské komise a to je pan Tačinesku. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně tohoto výboru. Já vám představuji sdělení komise na téma inteligentní města a obce Evropské inovační partnerství. Mluví jménem týmu vytvořeného v komisi, který vede komisař Oettinger, Carlos a Kruzová, kteří jsou zodpovědní za energetiku, transport a ICT. A kromě toho s námi spolupracuje ještě pár generálních ředitelství. Takže jedná se o združení našeho know-how, protože tato výzva je dosti komplexní. Chceme udržet vytvořit udržitelnější města, komunity v Evropě, kde se bude lépe žít. Doufáme, že budeme spolupracovat i s vámi a s vašimi voliči, abychom to přivedli do reálu. Generální tajemník eh, OSN pan Ki-moon řekl, že nové výzvy budou prohrány nebo vyhrány ve městech. 70% evropské populace teď žije ve městech a městské aktivity sahají od služeb, veřejných služeb, firem, až po občany a jsou zodpovědny za zhruba 70 produkce eh, emisí skleníkových plynů a využívají zhruba 70 eh, generované energie. Jsme přesvědčeni, že jedna z největších příležitostí pro konvergenci k telekomunikačních, dopravních a jiných služeb bude právě ve městech. Evropská města už eh, hodně investovaly do tzv. technologií pro inteligentní města. Americké časopisy zvolili Vídeň jako nejinteligentnější město eh, v Evropě a jedno z, eh, z deseti nejinteligentnějších měst na světě, protože investovali do snižování spotřeby energie, do ICT a jednak proto, že si uvědomili, že inteligentní město neznamená pouze novou technologii, znamená to multidisciplinární přístup, Eh, který zahrnuje jak starosty, tak různé jiné úředníky, dodavatele, akademiky, výzkumníky, finančníky a mnoho dalších. To znamená, opět se jedná o synergii mnoha oblastí. Evropská unie má mnoho zkušeností s podporováním a implementací nových projektů v oblasti dopravy, eh, telekomunikaci, ICT a dalších oblastí. a Zatím tyto projekty nebyly dobře integrovány eh, transsektorálně, kde je ten největší potenciál pro zlepšení každodenního života Evropanů. Samozřejmě se jedná o promárněnou příležitost i pro evropské firmy. Proto komise představila návrh, který zakládá Evropská inovační partnerství pro inteligentní města a obce. Bylo to loni v červenci. Nejdůležitější cíl tohoto partnerství je eh, nasadit koncept inteligentních technologií pro města a obce rychleji v evropských městech a obcích, než jak se zamýšlelo v minulosti. Jedná se o otevřené partnerství, protože potřebujeme zmobilizovat opravdu mnoho a mnoho lidí. Jsme přesvědčeni, že tento přístup partnerství pro inovace je nejvhodnější pro dosažení našich cílů. Tato partnerství poskytují rámec, který združuje všechny zúčastněné strany napříč sektory, napříč politikami a přeshraničně a zrychlují se tak inovace a řeší se tak největší společenské výzvy, získává se konkurenční výhoda pro růst a vytváření nových pracovních míst v celé Evropě. Inovační partnerství vznikají eh, z podnětu partnerů a jsou pro partnery. Komise jim proto poskytne plnou podporu. V praxi to znamená, že aktivity tohoto konkrétního partnerství pro inovace budou založeny na třech typech aktivit. Všechny z nich eh, zatím do detailu probíráme a budeme je brzy předkládat. Jednak jde o vytváření inteligentních měst a obcí, to znamená vytváření inteligentní platformy pro inteligentní města. Eh, v loni jsme spustili inteligentní platformu zúčastněných stran, která už přilákala více než 6 tisíc lidí, kteří pra- pracují e, pro různé firmy a, a e, sektory veřejných služeb a tak dále, kteří nám poskytnou vstupy, jak nejlépe dále postupovat. Dále jde o horizontální aktivity a nastavení správného rámce pro pozdější průmyslové nasazení konceptu inteligentních měst a obcí a řešení. Například vytváření různých trhů pro dodavatele a poptavatele služeb a produktů, propagace veřejných zakázek, standardizace, regulace, podporování inovací ve veřejném sektoru v místních a městských samozprávách. A číslo 3, zlepšování přístupu k informacím ve veřejném sektoru. Třetí horizontální téma je Eh, rozvoj a financování testovacích pilotních projektů pro řešení inteligentních měst a obcí, ve kterých se integrují technologie na rozhraní energetiky, ICT, mobility a dále strategické na partnerství s místními a, trans, eh, a přeshraničními partnery a místními úřady. Nejdůležitější součást tohoto inovačního partnerství jsou eh, místní a regionální partnerství, která musí být jednak vytvořena, jednak musí být podporována. Musí využívat kolektivní zkušenosti pocházející od jednotlivých zúčastněných stran a musí se podílet na vypracovávání nových řešení a hledání nových výhod. Ve veřejném sektoru jde o to využívat osvědčená řešení, která bude samozřejmě potřeba adaptovat na místní podmínky a okolnosti. Je potřeba nabízet občanům e, nová, jednoduchá a levná řešení a služby. Budou to řešení interoperabilní, budou působit společně s dalšími řešeními na evropské nebo místní úrovni. Musí to být na, zároveň řešení, která jsou finančně udržitelná. Výhoda pro soukromý sektor je ta, že budeme mít um, velkoškálové nasazení těchto nasazení, což znamená nové tržní příležitosti. Eh, samozřejmě je potřeba nasadit tyto nové technologie na velkém měřítku v Evropě, protože mnoho technologií se vyvine, ale nikdy se v praxi nepoužívá. Samozřejmě pokračujících aktivit je celá řada, je zde i síť pro inteligentní města a obce v Evropě. E, jsou to například The Green Digital Charter, Civitas, MEOS a mnoho dalších. Jde také o aktivity financované z výzkumných rámců, například energetická partnerství PPP nebo Green Vehicle Initiative. A kromě toho je zde celá řada velmi aktivních národních programů, která podporují inteligentní města a obce, například Urban Europe Joint Programming Initiative nebo European Energy eh, Research Alliance Joint Program on Smart Cities. Eh, dále bude důležitá role Evropské investiční banky, která zajistí přístup k finančním prostředkům. Takže sečteno a potrženo, chceme vytvořit silný a životaschopný kanál, který má zajistit konstantní eh, dodávky nových technologií, služeb a souvisejících produktů. Eh, chceme v rámci tohoto využít i program Horizon 2020 a na to pak budou navazovat implementační aktivity v podobě místních partnerství, která eh, pak budou pracovat pod kolektivním pod, pod kolektivní záštitou evropských partnerství, což umožní daleko Eh, širší pole působnosti rozvoje, než tomu je dnes. Takže součástí tohoto nového koridoru bude i program Horizon 2020. Tím pádem jsme závislí na disponibilitě finančních prostředků v rámci programu Horizon 2020 v jednotlivých sektorech. ICT, energetika a doprava jsou některé z nich. Rád bych na tomto místě zmínil že ta vize 20% úspor v eh, oblasti dopravy pro Horizon 2020 je eh, dosti problematická, a může totiž poškodit určité ambice, které jsem vám zde nastínil. Podobně jako u ostatních inovačních partnerství, bude i zde potřeba získat povolení od rady, aby, od rady abychom mohli začít eh, pracovat a vytvářet eh, plány aktivit, přijímat strategické plány a celou tu aktivitu spustit. Doufáme, předpokládáme, že se tomu stane, že to povolení obdržíme během irského předsednictví a doufáme, že tato evropská inovační partnerství budou v plném provozu už ke konci příštího roku. Evropský parlament už vyjádřil svou silnou podporu pro tento koncept evropských inovačních partnerství. To bylo v roce 2010 a samozřejmě se těšíme na další spolupráci s vámi. To je z mé strany vše. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Děkuji komisi za tuto prezentaci. Někdo si chce vzít slovo? Dobře, pokud nikdo nežádá o slovo, tak je to poslední téma tohoto roku, takže lidé už mají chuť uzavřít eh, tuto schůzi. Připomínám vám všem, že se opět eh, shledáme 23. a 24. ledna příštího roku. Děkuji komisi za to, že mezi nás dnes přišla a všem vám přeji pěkné svátky. Naschledanou.